světového potraveného programu pro syrské uprchlíky a za radu bude mít slovo nejdříve pan Dela Vedova. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Evropská unie je hlavním světovým dárcem, poskytovatelem humanitární pomoci a bilaterální pomoc členských států představuje velikou část tohoto úsilí. Členské státy Evropské unie sami poskytly téměř 1,5 miliardy eur v humanitární pomoci od začátku syrské krize v roce 2011. To se ještě přidává k těm 666 milionům eur humanitární pomoci z rozpočtu Evropské unie, které poskytla komise. Jak poslanci dobře vědí, Rada s Evropským parlamentem právě schválila opravný rozpočet na rok 2014, kdy se dalších 250 milionů eur dává k dispozici na humanitární pomoc. Ještě pro tento rok. Velká část této částky se využívá na reakci Evropské unie na syrskou krizi. To je jasný důkaz našeho závazku poskytovat humanitární pomoc těm, kteří ji potřebují tomto případě osobám, které jsou postiženy srskou krizí. Včera rada přijala závěry k situaci v Syrii a vyjádřili jsme velké znepokojení kvůli dramatickému nedostatku financí a Nedostatek reakce na apely OSN pro rok 2014, které vedly k tomu, že se pozastavila dočasně pomoc syrským uprchlíkům ze strany Mezinárodního potravinového programu a my jsme požádali o zintenzivnění těchto financí právě s výhledem na blížící se zimu a také na další výzvy pro rok 2015. Členské státy reagovaly okamžitě. Patří k těm hlavním dárcům. Reagovali na výzvy tohoto programu mezinárodního potravinového programu, například Nizozemsko, Irsko, Belgie, přispěli více než 14 eh, milionami dola, miliony dolarů. Také máme příspěvek komise a to vše dohromady staví reakci Evropské unie do výše asi 20 milionů eur. Jsme rádi, že takto se nám podařilo ten nedostatek světového potravinového programu nějakým způsobem eh, eh, zaplnit a že může pokračovat pomoc eh, těm 1,7 milionům syrských uprchlíků. Samozřejmě uvědomujeme si, že těžko v takovéto situaci můžeme mít k dispozici dostatek prostředků, abychom pomohli těm, kteří jsou vnitřně přesídleni. Mnozí ti, kteří opustili Syrii, sebou nevzali nic jiného, než to, co měli na sobě. A my se určitě můžeme ujistit, že nebudeme zvyšovat jejich utrpení, protože snížit potravinovou pomoc těm, kteří všichni, kteří o všechno přišli, to je zcela nepřijatelné pro komisi, pro členské státy. My jsme velmi koordinovali mezi členskými státy a také s komisí odpověď na tuto nevýdanou krizi. Chceme aby v té naší kolektivní reakci nedocházelo k nějakým duplicitám a snažíme se co nejlépe zaplnit mezery v globálním financování. Dovolte, abych zdůraznil, že členské státy Evropské unie jsou v tomto kontextu jedním z hlavním dárců světového potravinového programu. Ještě předtím, než byla vydána tato naléhavá výzva, tak členské státy zaplatili více než 150 milionů eur v roce 2014 do tohoto světového potravinového programu, které jsou vynaloženy právě na působení v oblasti syrské krize. Pane předsedo, vážení poslanci, Světový potravinový program je jeden z našich hlavních výkonných partnerů, pokud jde o poskytování humanitární pomoci ze strany Evropské unie. Evropská unie i členské státy na bilaterální bázi mají dlouhou tradici spolupráce se Světovým potravinovým programem a společně s nimi se budeme snažit, že budou přijaty odpovídající opatření, pokud jde o financování i pokud jde o plánování. Musíme zaručit, že takové nedostatky jako ty, které se objevily v minulosti, už se opakovat nebudou. Musíme zaručit všem těm, kterým chceme pomoci a především těm nevinným obětem války v Syrii, že jejich potřeby budou respektovány. Děkuji. Děkuji panu ministrovi Dela Vedova. Děkuji také mnohokrát za to, že jste zohlednili, že nemáme mnoho času. A nyní jménem komise vystoupí pan komisař Stylianides. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, kolegové, jsem velice rád, že mám příležitost oslovit vás na toto významné téma. Není pochybnost o tom, že syrská krize je bezprecedentní. A to jak eh, v táborech se všemi humanitárními důsledky, tak pro e, její finanční důsledky. Okamžitá reakce mezinárodních dárců je základní podmínkou toho, aby nedošlo k dalšímu zhoršení situace. Komplexní reakce na krizi nemůže být vybudovaná na našem normálním rozpočtu. My musíme společně pracovat na tom, aby byla možná rychlá, silná reakce EU a je naší kolektivní odpovědností nalézt prostředky k dosažení tohoto cíle. Mírová rozhodnutí ke snižování potravinové pomoci má dopas, dopad na e, tuto humanitární tragédii dnešních dnů. A je třeba zdůraznit, že Evropská unie jako celek reaguje na eh, potřeby syrské krize a my reagujeme na apel VFP, eh, aby eh, obnovila svůj plán poskytování pomoci syrským uprchlíkům. Chtěl bych vyjádřit své upřímné ocenění hrdé podpor Evropského parlamentu v této krizi. Evropská unie eh, je vůči eh, silou v reakci na syrskou krizi a poskytli jsme více než 3,1 miliardy eur pomoci a z toho 681 milionů eur je z Evropské komise nebo z rozpočtu no, Evropské komise a 120 milionů eur bylo poskytnuto na operace VFP a v sousedních zemích. VFP je druhá nej, druhý největší humanitární partner po u e, Jsme plně eh, jak si zapojení do našeho partnerství v, s VFP a eh, alokovali jsme navíc 5,5 eh, milionů eur právě pro syrské uprchlíky. A s těmito částkami naše financování pro rok 2014 představuje 18 eh, milionů eur, kromě 61 milionů alokovaných již v prosinci 2013 a budeme pokračovat v našem úsilí, abychom mobilizovali další prostředky. A není náhodou, že před několika dny, jak ve FP, Valeriamus z této organizace vyjádřili ocenění Evropské unii za naši šlechetnou humanitární pomoc. To je, je pravda, že VFP má právě největší podíl na pomoci v této oblasti a odhadovaná pomoc představuje 1,8 miliard dolarů. Tato částka přesahuje těch 1,6 eh, miliard eh, eur eh, pouze 60% z těchto potřeb je pokryto financováním a to je velký problém. Bohužel VFP je pouze jeden z mnoha partnerů v zoufalé eh, situaci, v zoufalou potřebou financování. A proto jsme opakovaně pracovali s dárcovským společenstvím, aby se nalezly prostředky, které v této oblasti chybějí. Syrie je největší krize, které dnes čelíme, ale není jediná. Musíme eh, mít na paměti Irák, Střední Afriku a další. A všechny tyto krize eh, napnuli humanitární rozpočet nad jeho hranice a možnosti. E, takže peněz není dost a proto potřebujeme e, efektivnější operace, více zacílené e, ze strany našich humanitárních partnerů a to platí i pro VFP. V tomto roce skončíme se 165 miliony eur pomoci eh, v rámci syrské krize a to je pouze polovina mimořádných 350 milionů eur, které se nám podařilo uvolnit v roce 2012. Příští rok naše komise chce, eh, bude mít 100 milionů eur navíc eh, a já chci využít všechny páky, které mám k dispozici, abych toho dosáhnul. Ale moje úsilí samo o sobě bohužel nebude dostatečné. My potřebujeme silnou kolektivní akci příštím roce očekáváme potřebu ve výši 7,2 miliard eh, dolarů jenom v rámci syrské krize a to je značný nárůst v porovnání s rekordními 6 miliardami v letošním roce. Syrská krize zůstane prioritou číslo jedna v nadcházejících letech. A celý region je tím zasažený. Musíme nalézt způsoby, jak navýšit financování a zajistit udržitelné financování, jinak E, to špatně dopadne a musíme k tomu přijmout dlouhodobou perspektivu e, a přístup a musíme naplnit naše závazky. To není jenom morální závazek, ale je to také otázka života a smrti pro miliony syrských uprchlíků. Jak víte, před několika dny jsem se vrátil ze společné mise spolu s místopředsedou Eh, rady a komisařem Hanem do Turecka. Navštívili jsme uprchlícký tábory u e, syrských hranic. A ta situace v terénu je děsivá. E, snižování potravinové pomoci oni ucítí jako první. A je naší kolektivní odpovědností to zabránit a tomu, aby se toto stalo. Musíme společně zabránit takové situaci. A ve finále, co je potřeba v rámci syrské krize, to je hlavně politické řešení. Zvláštní emisar OSN Demistora eh, má naši plnou podporu v této oblasti. Je to podpora, kterou jsme také včera ehm, vyjádřili v závěrech a v závěrech rady byly také vyjádřeny. Děkuji za pozornost. Vielen, vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji panu komisaři Stylianidesovi, milé kolegyně, milí kolegové. Dostáváme se k rozpravě. Náš naše časové spoždění opět narostlo, takže vás prosím o pochopení, pokud budu postupovat ohledně času relativně přísně. Jako první má slovo kolega Stýr. Děkuji, pane předsedo. V uplynulých eh, čtyřech letech od začátku ozbrojeného konfliktu v Syrii jsme několikrát eh, slyšeli, že tento parlament opakoval, že je to největší humanitární katastrofa na světě. 14 milionů lidí v Sýrii urgentně potřebuje humanitární pomoc. Z toho 5 milionů jsou děti. 1,7 milionů uprchlíků v sousedních zemích využívala eh, tohoto potravinového programu, který byl z nedostatku finančních prostředků v prosinci na několik dní pozastaven. Ty peníze, ty chybějící peníze byly sebrány co nejrychleji, aby bylo možno obnovit světový potravinový program. Reakce komisaře Stylianidise je pozbudivá, protože slibuje finanční podporu pro tento program. Je důležité zdůraznit, že Evropská unie splnila všechny své závazky včas, protože jsme slyšeli o některých dluzích vůči tomuto programu, ale Evropská unie poslala všechny peníze včas ale musíme tak pokračovat i do budoucna. Musíme dále poskytovat humanitární pomoc zemím, jako je Sýrie, protože na tom závisejí lidské životy. Ale musíme také apelovat na další partnery na mezinárodní scéně, aby se více podíleli na financování humanitární pomoci. Humanitární krize v Sýrii poukazuje na konflikt a jeho příčiny, musíme dosáhnout politického řešení, ale mezi tím mezinárodní společenství nesmí ustoupit s poskytováním své pomoci. Děkuji. Děkuji kolegovi Štýrovi a nyní na dvě minuty pan kolega Neuser. Pane předsedo, pane komisaři, vážený pane ministře, všichni politikové, chtějí velice rychle poskytnout mnoho pomoci syrským uprchlíkům, ale přesto chybí peníze. Světový potravinový program nemůže dostat svým závazkům, protože se šetří na potravinách. Patos politiků je jednoznačný. Varují před smrtí a chudobou. Jeden příklad. Německá spolková vláda má strana je součástí vládní koalice. Říká, že v Sýrii dochází ke katastrofě století. Ano, slyšeli jste správně. Katastrofa století. Nyní prší, pak přijde zima a pak smrt. Není tady nedostatek soucítění a ani nedostatek dramatů, která se tam odehrávají. Ale k čemu je soucítění, patos, dramatické postoje, když vidíme tu střízlivost čísel, čísla hovoří jasně. Rozpočet na humanitární pomoc od roku 2013 neustále klesá. Tento rozpočet je chronicky a schválně ze strany členských států podfinancován. Za námi vlečeme nezaplacené faktury. A neříkám to proto, že za chvíli přijdou Vánoce. Měli bychom otevřít hranice, naše srdce, ale členské státy by zejména měly otevřít své peněženky. Děkuji. Děkuji kolegovi Neuserovi a nyní na jednu minutu kolega Karsky. Pane předsedo, jeden z nejkrvavějších konfliktů uplynulých desetiletí, jako je eh, Válka v Syrii má více než 200 tisíc obětí. Miliony lidí museli opustit své domovy. Uveďme přístup eh, staro biblického města, kde se hovořilo jazykem Ježíše Krista, aramejsky. Tam už eh, teď to město není. Křesťané byli vyvražděni a ti, kteří utekli, neměli na výběr. Utekli do sousedních zemí a 6 milionů z těch uprchlíků to jsou děti. Informace, která se objevila na začátku měsíce, se týkala přerušení prostředků světové potravinové pomoci, měl tam být limit, který měl zajistit eh, dostatek prostředků, nicméně nepodařilo se to, musely následovat veřejné sbírky. Prosím, abyste bojovali proti tomu, aby se tito uprchlíci nestali. Předseda přerušil řečníka, neslyšeli jsme konec. Nyní má slovo pan Telička. Pane předseda, pane komisaři, já se omlouvám, že budu muset odejít hned po svém příspěvku, protože máme schůzi skupiny k velmi důležitému dokumentu, o kterému budou, budeme hlasovat zítra. Komise, myslíme, přišla s rychlou odpovědí ale přesto jsem dále znepokojen. Mám jisté obavy, protože si myslím, že přerušení potravinové pomoci je nejen velmi zničující, ale dokonce bych řekl, že je to zločinecký akt, když si uvědomíme, v jaké situaci se uprchlíci nacházejí. Já se bojím, že za několik měsíců budeme ve velmi podobné situaci. Chápu, že jste se toho plně vědom a já bych vás vyzval také za podpory tohoto parlamentu, abyste byli tvrdí Eh, ano, zní to jako kliše, ale já chci říci, že budete mít naši podporu, abyste byl náročný vůči našim partnerům. Nehovoříme teď pouze o uprchlících, hovoříme o situaci v sousedních zemích, kde pozorujeme kolaps ekonomiky, sociálních systémů, dodávek potravin, dodávek vody. Podívejte se na Libanon, na zemi, která má téměř 4 miliony obyvatel a je tam jeden milion uprchlíků na hranicích s Libanonem. To je opravdu závažná situace. Musíme věnovat eh, tomuto tématu do budoucna velkou pozornost. Vy budete mít naši podporu, ale my budeme mít vysoká očekávání. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Teličkovi a nyní na minutu a půl pan kolega Chrycho Chrysogonos. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Válka v Sýrii donutila více než 3 milionů, miliony lidí, aby uprchli do jiných zemí, mnozí z nich eh, přišli do Evropské unie. Po výzvě Světového potravního programu z eh, prosince eh, bylo naspíráno 88 milionů dolarů, část z nich z Evropské unie. Na druhou stranu Evropská unie trvá na respektování a realizaci Dublinské dohody, což se obrací ale proti těmto uprchlíkům. V Evropě máme eh, asilový systém, což je umělý systém, který je nelidský. A díky němuž dochází k tomu, že uprchlíci ve středobozí eh, zůstávají v Itálii a v Řecku, ale tyto země nejsou schopny přijmout veškeré tyto uprchlíky. I když uprchlíci dostanou azyl, nedostane se jim žádných dobrých životních podmínek. Dochází k porušování práv neboť v Řecku Itálii je tolik uprchlíků, že ani není možné lidská práva dodržovat. Proto my jsme proto, abychom měli spravedlivější systém redistribuce uprchlíků. Severské země, země na severu Evropy jsou cílovými zeměmi pro uprchlíky a nyní uprchlíci musí Respektive nyní tyto země by měly ukázat, za tedy respektují zásady smluv. Děkuji kolegovi Chrysogonosovi a nyní na jednu minutu kolega Smith. President, thank you, uh, colleagues, uh, Pane předsedo, děkuji, pane komisaři, já bych vás pochválil za vaši eh, rychlou reakci na tuto mimořádnou krizi eh, potravinového programu z OSN. Domníváme se, že je to systémový problém v rámci VFP, že došlo k pozastavení pomoci, anebo eh, prostě jenom to byl výpadek, jak si je třeba toto zanalizovat. Také co se týče vaší společné cesty do regionu s Eh, dalším kolegou, komisařem a když jste se seznámili s tou situací, jestli, eh, a jak jste říkal, že je potřeba nalézt politickou, eh, politické řešení, tak se chci zeptat, jakým způsobem koordinujete tyto aktivity spolu s vojenskou angažovaností některých členských zemí, spolu s konzistentní politikou pro re, přijímání uprchlíků a tak dále. Děkuji kolegovi Smithovi a nyní na jednu minutu kolega Fontulis. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναστολή του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ είναι καταστροφική. Přerušení plateb, nebo tedy potravinové pomoci byla úplně děsivá. Uprchlíci se snaží čelit zimě. Milion a půl uprchlíků v sousedních zemích směřuje potom eh, i na evropské území. Víme, jaké jsou podmínky. Takže teď eh, žádáme mezinárodní společenství, aby toho udělalo více. Ale kdo je zodpovědný za tuto krizi, za tuto katastrofu? Proč je zde tolik uprchlíků? Velké mocnosti s tím eh, že se snažili obnovit demokracii a liberalizovat zemi. To se stalo nejen v Sýrii, ale také v Líbii, v Iráku. Vidíme, co se stalo po našem zásahu a uprchlíci se snaží utéct směrem za lepší budoucností prchají přes středozemní moře a takové země jako Řecko, které už jsou v obtížné situaci, musí čelit tomuto hroznému přílivu. Děkuji, pan Mian Mon. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaře za informace, které jste nám poskytl. Já jsem rád, že 9. prosince Světový potravinový program mohl pokračovat poskytování potravinové pomoci celé řadě syrských úprchlíků díky těm sbírkám, které byly provedeny na světové i evropské úrovni. Nicméně to neznamená, že v příštích měsících se nedostaneme do stejné situace, proto musíme usilovat o to, aby na sebe vzali větší závazky členové mezinárodního společenství, aby pomohli syrským uprchlíkům před blížící se zimou. Jak jste říkal, pane komisaři, musíme se snažit o nalezení inkluzivního politického řešení, ale prvním krokem musí být omezení úrovně násilí. V tomto smyslu doufám, že ta, ten návrh vyslance OSN, který má vytvořit Eh, takové zóny, kde bude vlastně zmražena zmražená hostilita, to nepřátelství, to by mělo zabránit dalším přesunům. Ale pro politické řešení musíme také posílit eh, syrské umírněné síly. Jsou eh, roztříštěné, už nehrají důležitou roli a útočí na ně jak režim, tak i teroristické skupiny. Je důležité, aby sousední země a další mezinárodní aktéři ovlivňovali eh, tyto strany, aby skončil tento konflikt. Jak jste říkali, Evropská unie je velmi důležitá, důležitým poskytovatelem humanitární pomoci a musí být vůči silou také při hledání politického řešení konfliktu. Děkuji Janu Molevinovi a nyní má slovo kolega Frunculika na minutu a půl. Pane, Pane předsedo a pane komisaři. Krize v Sýrii je jednou z největších tragédií tohoto století a e, válka násilí, tisíce mrtvých, devastace, miliony uprchlíků v sousedních zemích a současně Ehm, problémy s, s eh, nebo eh, potravinová pomoc pro ně je nedostatečně financovaná. Přes 1,5 milionu uprchlíků v Turecku, Libanonu, Jordánsku, Egyptě. Ehm, tito lidé potřebují peníze a jídlo a to je, velik, je to veliká výzva pro ty hostitelské země, které otevřely své hranice uprchlíkům a je potřeba vyjádřit jim solidaritu a podělit se s nimi o to břemeno. My mu nesmíme váhat při alokování prostředků na řešení eh, syry krize mm, například v sousedních zemích. Eh, světový potravinový program pomohl, ale není to trvalé řešení. Zůstává odpovědností členských zemí, aby eh, dodržovali své závazky a naši občané nás v tom podporují uprchlíci jsou donuceni opustit domovy a žít potom v zimě a hladu v uprchlických táborech a jsou závislí na pomoci a jejich přežití by mělo být naší prioritou. Děkuji a nyní na jednu minutu pan kolega Precel. Pane předsedo, dámy a pánové, je tragické, že Světový potravinový program musel pozastavit svou pomoc v Sýrii a že je zcela jasné, že v této situaci Evropská unie má odpovědnost za to, aby tato práce mohla znovu pokračovat. A to platí jak pro členské státy, tak pro samotnou EU. Je důležité, abychom zmobilizovali další zdroje. Dále ovšem musíme vzít na vědomí, že bez politického vlivu také ze strany EU by ta situace, jako máme nyní, možná nikdy nedostala. Ale my tady řešíme neustále sy- symptomy. Nejde o to, abychom otevřeli hranice a peněženky, jde o to, abychom skutečně se věnovali příčinám. A zde je třeba, aby odpovědnost převzal i arabské země, neboť arabské země mají nejenom peníze, ale mají také jakousi ideologicko-náboženskou odpovědnost za ten původní problém Sýrie, protože ten hlavní problém Sýrie a nejenom v Sýrii, ale v celém regionu je islamismus a je třeba ho jasně pojmenovat a bojovat proti němu. Děkuji panu kolegovi a nyní na minutu kolega Nart. Děkuji, pane předsedo. Chci vám upřímně poděkovat za efektivitu a rychlost při zahájení další činnosti potravinového programu, který byl opravdu velmi zásadní. Takže děkuji vám i komise. 5,5 milionu eur, které se přidávají k těm předcházejícím 18 milionům. Ale je zde jeden zásadní problém a sice nedostatek eh, respektu pokud jde o dodržování závazků ze strany vlád Evropské unie, ze strany členských států. Není možné, aby Evropský parlament a komise nakonec museli neustále bojovat s Radou Evropské unie. A proto vás prosím, abyste se snažili apelovat na členské státy. Když něco slíbí, tak to prostě musí splnit. Děkuji kolegovi a nyní na jednu minutu paní kolegyně Arnautu. Pane předsedo, vážení kolegové, situace uprchlíků, kteří uprchli před válkou v Syrii, je alarmující, ať jsou v Jordánsku, Turecku nebo v Libanonu. Chci vás upozornit hlavně na situaci syrských křesťanských uprchlíků v Libanonu, především v údolí Beká. Tito uprchlíci přišli z okolí Homsu a Hama od začátku nepokojů, aby uprchli před persekucí eh, islamistů, kteří vypálili jejich domy a eh, křesťany do Bejrutu, Alawity do hrobu. A přesto nedost dostali statut uprchlíků OSN, eh, protože eh, údajně eh, utíkají před vládou v Sýrii, ale to žádný z nich neakceptuje. V údolí Beka se nyní uchýlili a bylo by na čase, aby členské státy požádali OSN, aby přestalo eh, diskriminovat křesťanské eh, syrské uprchlíky. Děkuji a není na minutu a půl paní kolegyně Valenciano. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Mohlo by se zdát, eh, že svět se hroutí. To nejsou má slova, ale slova generálního tajemníka OSN. Tu situaci už popsali všichni kolegové, je kritická. Představme si evropské město, které má 1,7 milionu obyvatel, například Vídeň. Představme si, že ženy, děti a muži nemají jídlo ani střechu nad hlavou. Že bychom se jim snažili pomoci. Jaká, jakou mobilizaci by vyvolala tato krize? OSN a její agentury říkají, že už nemohou musí naléhat na vlády, aby vlády dodržovaly své závazky. A víme, že je třeba udělat více, mnohem více, než to, co v současné době děláme. A víme, že nejbohatší země by měly pomoci nést břemeno, které představují uprchlíci pro země v problémech. Miliony uprchlíků v Libanonu, Jordánsku, Turecku, kapacita absorpce těchto zemí není nekonečná a my se na to díváme a neděláme nic. Máme prý přijmout 130 tisíc syrských uprchlíků, to je desetina jako v Libanonu nebo, nebo v Jordánsku. Třeba Brazílie přijala 1500 uprchlíků. Co děláme my v Evropské unii? Tato situace se musí vyřešit velmi rychle. Vy jste ji vyřešil velmi dobře, to, to přerušení plateb, takže budete mít naši podporu, abyste postupoval stejně v budoucnosti. Děkuji paní kolegyně Valenciano a nyní na minutu kolegyně Žitňanská. Děkuji mnohokrát. Od roku 2011 trpí kvůli vojenskému konfliktu v Sýrii miliony civilistů nevinné ženy, muži, ale také děti a staří lidé. Miliony Syřanů muselo opustit své domovy, a přičemž až třetina z nich byla nucena odejít za hranice do sousedních zemí. Tito lidé ztratili střechu nad hlavou, svou práci, pravidelný příjem a tedy i přístup k tomu, co je pro přežití naprosto nezbytné, tedy k jídlu a teplému oblečení. Tito lidé ztratili důstojnost. Světový potravinový program do kterého přispívá i EU, sehrává klíčovou roli při pomoci obětím této strašné války. Na počátku prosince ovšem musela být část této pomoci důvodku nedostatku financí pozastavena, což způsobilo, že velká část syrských uprchníků se ocitla ve velmi těžkých životních podmínkách, které jsou jistě zhoršené velkou zimou. Eh, nyní se tady podařilo se sbírat potřebné finanční prostředky, ale v budoucnu nesmíme připustit, aby tito bezbranní lidé ještě jednou zažívali pocit ohrožení. V takovéto situaci je důležité nepolevit. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Žitňanské. Tedy nyní paní kolegyně Toju nevidím, proto bude mít slovo na jednu minutu kolega Kán. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítáme to opravdu s úlevou. Je zde tvrdá země, zima. Přerušení pomoci ze strany Světového potravinového programu by mělo devastující dopady na ty miliony uprchlíků i přes navýšení financování, humanitárního financování se prohlubuje propast mezi potřebami a dostupnými zdroji. Je třeba více a lépe využívat dostupné zdroje, i když samozřejmě financování humanitární pomoci musí být naší prioritou. Je důležité, abychom vyřešili tento problém už u kořenu. Je zde přímá souvislost mezi humanitární situací v Sýrii a mezinárodní odpovědí. Kdyby mezinárodní společenství jednalo dříve, dříve a postaralo se o brutální Asadův režim, tak by se ta situace nevymkla z rukou ani dokonce by nedošlo eh, k radikalizaci opozice spolu s objevením isis. my musíme vyřešit tu radikalizaci tak že budeme řešit eh, ty zoufalé humanitární potřeby. musíme pomoci uprchlíkům je to naše největší povinnost. děkuji. Děkuji a nyní na minutu a půl kolega López. Už příliš dlouho je Syrie v občanské válce, která má naprosto neudržitelné dopady. 200 tisíc mrtvých, 11 milionů Syřanů nespotřebuje humanitární pomoc, polovina z nich jsou děti. 3,25 milionů vnitřně nebo tedy přesídlených mimo, Evropsk- mimo Sýrii. 150 tisíc Syřanů požádalo o azyl v evropských státech a k tomu musíme ještě přičíst systematické porušování lidských práv, znásilňování, mučení, používání chemických zbraní. To vše je zcela nepřijatelné je to jedna z největších eh, humanitárních krizí a dramat a ta naše odpověď je zcela nedostačující nedostatečná. A proto dnes Evropský parlament musí vyslat čtyři velmi jasné signály. Za prvé, je to opravdu ostuda, je ostuda, že Světový potravinový program OSN musel být přerušen, i když jen dočasně v průběhu posledního týdne. Za druhé, že Al-Assad nikdy nebude naším partnerem, ale musíme ho uznat jako aktéra, abychom našli politické řešení pro celou oblast. Za třetí, to je také velmi důležité. Je třeba podpořit iniciativu zvláštního emisera OSN v této oblasti. A za čtvrté, což je stejně relevantní, je nutné uznat práci 23 milionů eur nebylo dokončeno. Předseda přerušil řečníka. Děkuji kolegovi Lopesovi, tímto jsme uzavřeli seznam řečníků a dostáváme se k postupu ke čtí a já, já dávám slovo kolegovi Kaputovi. Děkuji, pane předsedo. Světový potravinový program přerušil Eh, dodávky potravin milionům uprchlíků. Bez této humanitární pomoci hrozí, že se uprchlíci a rodiny nepřipraví na zimu. Vouchery jsou důležité nejen pro uprchlíky, ale je důležité také pro uh, sousední země, jako je Irák, Egypt, Jordánsko, Turecko a tak dále. Uh, Mohlo by to mít hrozný dopad na celý region, zvýšilo by se napětí a nestabilita. Evropská unie musí stimulovat celé mezinárodní společenství, aby přispěli do světového potravinového programu. Evropská komise chce spustit nový nástroj strategického financování, která by měla pomoci i sousedním zemím. Jsem velmi rád, eh, že je zde přijat tento závazek a děkuji také vysoké představitelce. Doufám, že tyto akce přinesou konkrétní pomoc syrským uprchlíkům a zároveň také budou apelovat na mezinárodní společenství, aby jednalo stejně. Děkuji panu Kaputovi a další řečnici je paní Skakela na jednu minutu. Ja, Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Lidé hladoví, protože státy, také členské státy EU, nedodržely své přísliby v oblasti financí a i nadále nedodržují i po nové výzvě Světového potravinového programu. Mnohé členské státy nedávají vůbec nic, jiné dávají příliš málo a zde jde o uprchlíky, o lidé, kteří potřebují ochranu. A konflikt Sýrii ten nevznikl překvapivě včera. Ne, a také zima, jak si nepřišla zcela e, z ničeho nic. Nemůžeme čekat na to, až dospějeme k politickému řešení tohoto konfliktu. Musíme jednat nyní a myslím si, že sousední země Sýrie skutečně dělají ohromnou práci a to nám musí být příkladem, musíme jednat nyní, nemůžeme to přesouvat na zítřek nikomu, kdo dnes hladoví, nikomu, kdo dnes eh, trpí zimou v uprchlickém táboru. Eh, nemůžeme jim vysvětlovat, proč musí čekat do doby, než se nalezne politické řešení. To není moc, nemusíme jednat a nemůžeme nechat samotné sousední státy Sýrie a ani uprchlíky samotné. Děkuji, děkuji za držení řečnické debily. To byli jediní kolegové pro postup ke HDI a nyní tedy dávám za komisi jméno, panu, eh, slovo, promiňte, panu komisaři Stiliadisovi. Děkuji, paní předsedající. Především vám děkuji za vaše komentáře a úvahy i za vaši dobrou, to vaše dobrá slova vůči mně. Cítím vaši podporu a moc za tuto podporu děkuji. Je to těžká práce za těžkých okolností. Na závěr bych chtěl tady vyslovit takové tři hlavní závěry naší dnešní diskuse. Za prvé, opakuji, ta krize, o níž dnes hovoříme, je bezprecedentní. jak co do humanitárních důsledků pro miliony lidí, tak z, z pohledu finančních důsledků. Tato krize má obrovské dopady pro Evropu, pro nás. A komplexní reakce na tuto krizi nemůže být vybudována na našem normálním rozpočtu. To bohužel je jasné. Důvěryhodná Evropská unie, jak jste už říkali, eh, musí reagovat. Musí, máme kolektivní odpovědnost eh, zajistit prostředky, aby to bylo možné. A musíme si uvědomit, že když nebudeme investovat dostatečné prostředky do regionu, pak ty důsledky pocítíme velice daleko od regionu. To je jisté. Za druhé, děláme všechno možné v rámci Evropské komise a společně s členskými státy, abychom efektivně reagovali na existující potřeby. Evropská unie jako celek Eh, je vůdčí silou mezinárodní reakce na syrskou krizi. My jsme hlavní dárce a my musíme zůstat eh, hlavními vůdčí silou. Za třetí, humanitární reakce není samospasitelná. Toto je krize, která vyžaduje integrovaný přístup v úzké spolupráci s jednotlivými aktéry a národními orgány. My už nyní spolupracujeme s kolegy z rozvoje, abychom integrovali eh, tuto reakci spolu s pomocí v oblasti stabilizace a mm, posílení a musíme nalézt cestu k tomu, abychom eh, posílili naši finanční pomoc. Protože ve finále syrská krize vyžaduje, jak jste také uvedli, politické řešení. A bohužel humanitární problémy vyžadují politické řešení a humanitární pomoc v té nejakutnější fázi musíme tvrdě pracovat a spolupracovat se všemi zapojenými aktéry, abychom dosáhli tohoto velmi obtížného cíle. Jsem si jist, že naše podpora, evropská, podpora Evropské unie iniciativě zvláštního emisera Demistura je klíčová a velice nápomocná. Děkuji vám za pozornost a těším se na naší trvalou spolupráci v těchto těžkých dobách. Děkuji. Děkuji panu Stylianisovi a nyní za radu bude mít slovo pan ministr Dělavedova. Děkuji paní předsedkyně, vážení poslanci. Rád bych poděkoval za diskusi Děkuji také komisaři za velmi přesná a explicitní slova. Určitě Evropská unie, pokud je o poskytování humanitární pomoci obětem syrské krize, se nechce držet zpátky. Už od začátku krize Evropská unie poskytla více než 2,1 miliard eur. Jsme také jedním z největších dárců Světového potravinového programu a podporujeme syrské uprchlíky. Náš příspěvek k té naléhavé výzvě to znovu dokázal. Společně s VFP členské státy zajistí, aby financování, které bude k dispozici, bude využito co nejefektivněji a nejúčinněji plánování a vymezení priorit bude zásadní z tohoto hlediska a jsem si jist, že společně se nám to podaří. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Tímto je rozprava ukončena a dostáváme